Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. A nyní přistupujeme k vysvětlení hlasování. Prosím všechny poslance a poslankyně, eh, kteří nechtějí se účastnit této části rozpravy, prosím, opustíte zasedací sál. Vi informo di aver ricevuto numerose richieste. Dostal jsem velice mnoho žádostí o vysvětlení hlasování. A naše zasedání nemůže trvat déle než do 14 hodin 40 minut, eh, aby bylo možné připravit sál na zasedání od 15 hodin takže ostatní, na které nevýjde čas, budou moci předložit své vysvětlení písemně. Začínáme první zprávou Mojza. Prosím o klid. Prosím o klid a kdo nemá zájem o tuto eh, rozpravu, opustte sál. Slovo má na jednu minutu pan Polčák. Pane místo předsedo, já jsem přesvědčen o tom že sice můj hlas zde nyní zanikne nicméně to stanovisko bych rád podal. já vítám sbližování eh, s moldavskou republikou kterou jsem podporoval ještě jako předseda skupiny přátelství mezi českou republikou a moldavií toto sbližování přináší významné přínosy už nyní pro občany moldavska a nyní schválená dohoda o autonomních preferencích v obchodu je podle mého názoru uzavřením toho procesu přibližování. Eh, jak jsem již zmínil v debatě eh, která následovala eh, při, uzavírání asociační dohody bezvízový styk nejvyšší podpora evropské unie pro moldavsko se zemí východního partnerství samozřejmě i další odstraňování dovozních cel u většiny produktů migrantů očekávané zvýšení národního důchodu eh, v moldavsku o one hundred and fifty milionů eur ročně zvýšení investic v moldavsku to všechno jsou eh, přínosy které eh, tato asociační dohoda a navazující dohody nabízí a já je proto velmi vítám a gratuluji moldavsku dosaženého úspěchu. děkuji. Pan Vážení kolegové, já jsem podpořil úsilí e, o podpoření e, Moldavské republiky v této e, době, protože je to zásadně důležité a je velmi důležité pomoci tomuto státu, tím spíše, že ty výhody budou výrazně vyšší než nevýhody. Výbor Regi se domnívá, že nebudou negativní dopady na členské státy a proto já podporuji tento postoj, který je odpovědným postojem. Musíme říci, že jde o minimální minimálně, minimální dovozy zemědělských eh, produktů, které nebudou mít dopad na trh eh, zemědělskými eh, produkty. Máme tady malé producenty v Moldavsku, které trpí embargem, které postihuje tuto zemi. Má to Eh, minimální finanční dopady na Evropskou unii. A navíc myslím, že eh, to také jasně ukazuje, že my neopouštíme své přátele eh, v těžkých chvílích. A také můžeme myslet na bulharskou menšinu, která žije v Moldovsku a myslím, že tedy bulharští poslanci v Evropském parlamentu neopouštějí Moldavsko. Pan Pospíšil. Pan poslanec Pospíšil. Mikrofon. Zapněte si prosím mikrofon také podporuji změnu autonomních obchodních preferencí pro moldavskou republiku. velmi vítám že tento návrh získal velkou podporu protože tímto můžeme dát jasný signál že moldavská republika není sama vedle ruské federace a že ruská federace když sankcionuje malou zemi za to že moldavsko chce být partnerem vůči evropské unii tak evropská unie jasně odpovídá tím že otevírá svůj trh pro zemědělské produkty a pomáhá tak moldavsku v boji za to aby ekonomicky prosperovala a přežila a měla vlastní zahraniční politiku nezávislou na ruské federaci. já to tedy nevidím pouze jako ekonomické rozhodnutí ekonomickou výhodu ale vnímám to jako jasné politické rozhodnutí kdy pomáháme malé zemi vůči které se ruská federace chová neférově a postihuje a sankcionuje ji za to že moldavsko chce mít svobodnou vlastní zahraniční politiku. děkuji tedy že jsme tento návrh přijali a doufám že výrazně

Já jsem se zúčastnil této diskuze včera a e, myslím si, že je to velice pozitivní výraz a já vítám to rozhodnutí, které jsme právě učinili. Hlasoval jsem samozřejmě pro, protože máme 551 hlasů e, a to je velice e, významná většina, která dává naději lidem v Moldavsku, zejména potom drobným zemědělcům, kteří jsou závislí na vývozu ovoce kteří nyní nemohou vyvážet do Ruska eh, kvůli eh, Putinově eh, politice a proto musí najít nová odbytiště. A my od nich budeme toto ovoce odebírat. Pro nás to nebude žádný problém a jak jsme říkali včera, zkrátka, že v nouzi poznáš přítele. A e, já e, bych chtěl ukázat, respektive my všichni ukazujeme, že dovedeme pomoci svým sousedům, když jsou v nouzi. A nyní, když se nám blíží Vánoce, je to velice pěkné gesto. Děkuji vám. Děkuji. Nyní se dostáváme ke zprávě pana Depre, pan Jár. Mikrofon, prosím. Děkuji. Já jsem podal žádost a mám tu od vás potvrzení k té zprávě Mojsa, která právě skončila. A ještě k několika dalším. Non ha nella lista che ho, però se vuole parlare, per prego. Já vás na seznamu neznám, ale prosím. Klidně pokračujte. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedající. E, právě tak jako poslanci ze všech částí tohoto sálu jsem pro e, opatření, které podporují suverenitu Moldavska a e, západní orientaci lidí v Besarábii. Ale jsou tu ještě jiné aspekty než politické. Nyní v podstatě rozšiřujeme společný trh i na opačný břeh Dněstru. A já doufám, že to pomůže lidem pochopit rozdíl mezi členstvím v Evropské unii a volným obchodem s Evropskou unii. E, tyto dvě věci se velice často směšují, e, protože zkrátka e, se říká, že nemůžete mít volný přístup na evropský trh, pokud nejste součástí evropských struktur v Bruselu. Ale dnes prakticky každá země v Evropě, Makedonie, Norsko, Liechtensteinsko, Andora, Channel Islands, ti všichni jsou součástí evropského trhu, ale přitom ne Evropské unie. A ta idea, že Británie bude jediná země, která nebude mít neomezený Eh, trh v případě, že vystoupíme z Evropské unie, je fantastická. Děkuji, jako Jar, eh, ke zprávě Depre. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít toto vysvětlení hlasování k tomu, abych pochválil náš rozpočtový výbor. Opravný rozpočet na rok 2014 znamená, že tedy jsme mohli schválit i rozpočet na rok 2015 a ta procedura je na jedné straně nutná, ale na druhé je tak trochu vždycky v steku, protože samozřejmě eh, Evropská eh, unie eh, potřebuje finance, zejména prostřednictvím prostřednictvím členských příspěvků, eh, financujeme se také prostřednictvím pokut a DPH, eh, ale co nás vždycky zlobí, to je ta stejná skutečnost neustále a to ne, že ty korektury jsou nutné, ale to, že členské státy jaksi zapomínají odvádět eh, členské příspěvky včas. A pořád dokola se dostáváme do situace, kdy nám zbývají neproplacené účty. Děkuji. Děkuji a máte Máte ještě eh, také eh, slovo k trojce, k eh, návrhu opravného rozpočtu číslo tři. Mám vás tedy dvakrát. Ano, děkuji, pane předsedající, takže budu pokračovat. Děkuji. Pokud jde o rozpočet 2014, tak eh, jsme splnili předpoklad pro schválení rozpočtu 2015, tak aby komise, parlament a zejména také členské státy se mohly koncentrovat na to, aby odstranili ty neproplacené účty, ten takzvaný backlog, eh, který se nashromáždil a nashromáždil se ne proto, že by Evropský parlament neustále vydával peníze, ne, tak to není, je to proto, že eh, členské státy státy neodvádějí příspěvky. Takže já bych chtěl eh, prosit o to, abychom tento schodek odstranili, abychom se dohodli na nějaké formě, eh, při které ty příspěvky, na kterých jsme se domluvili, byly také nakonec zaplaceny. Eh, k čemuž, nebo k toho se, k tomu, s tím se také pojí to, že ten mínusový účet bude brzy vyrovnaný. Paní Maletič. Děkuji, pane předsedající. Objem eh, ne splacených eh, faktur neustále narůstá od roku 2010. Teď už to činí dohromady 28 miliard eur a eh, musíme si uvědomit, jaká je situace v členských státech. Rozpočet eh, prostě v takovéto situaci eh, je ve svízelné pozici. Naše spoždění znamená, že Evropská unie přestává být důvěryhodná a proto jsem já osobně také eh, podpořila návrh ve kterém je tedy eh, už počítáno s tím zvýšením o 24 miliard a eh, o řešení otázky eh, Fondu pro rozvoj, který je velice zásadní pro naši další politiku. Děkuji. U opravného rozpočtu číslo 4 je to paní kolegyně Ruiz. Prezidenty. Pane předsedo, téma Středomoří je se vrací na pořad jednání tak dlouho, až budeme moci opravdu dosáhnout zlepšení. Eh, stále umírají lidé na vodách Středomoří, když se snaží dostat do Evropské unie. Podle nedávných eh, informací Mezinárodní organizace pro přestěhovalectví to je samozřejmě jev, který dopadá na celou řadu zemí a my se musíme pokusit najít řešení, řešit jistě i příčiny, ale také důsledky. Jsou tady eh, legální toky přistěhovalectví ze zemí původu. To by také bylo řešení, které umožňuje umožňuje zabránit humánním eh, katastrofám, kdy ženy vyhání obrovská bída ze svých zemí. My eh, musíme eh, se zasadit o řízení migračních tloků směrem do Evropy při respektování lidských práv a důstojnosti přestěhovalců. Musíme přemýšlet globálně, ale působit lokálně. Musíme přemýšlet o lokálních situacích a také v příhraničních oblastech Evropské unie. To je velice důležité mít takovou to celkový přístup přístup k otázce přistěhovalectví. Pan Jár. Děkuji. Já bych chtěl poukázat na to, že jsme tedy dotáhli do konce opravný rozpočet pro rok 2014 a usnesli jsme se na rozpočtu na rok 2015, kdy jsme se nedostali do toho tlaku v oblasti likvidity, jak jsme se e, obávali, za což vděčíme vyjednávacím schopnostem Evropského parlamentu, e, kterým se povedlo najít kompromisní cestu tak, aby Evropská komise byla schopna plateb, protože jinak by to byla veliká blamáž na veřejnosti. Hovoří se jednak o tom, že vznik vznikají pořád nové investiční programy, ale na druhou stranu, jak si nemáme dostatek likvidity eh, a nejsme zkrátka schopni proplácet účty. A eh, tady máme takový příklad toho, jak by byl svět krásný, kdyby členské státy pořádně platily eh, členské příspěvky. Máme určité příjmy samozřejmě z HDP, eh, máme potom nějaké příjmy eh, prostřednictvím redukované eh, daně z přidané hodnoty, potom máme určité příjmy z pokut, takže toto je určitý přítok financí, ale jak by byl svět krásnější, kdyby taky členské státy platily příspěvky. Passiamo al progetto di bilancio rettificativo numero 5. Dostáváme se k opravnému rozpočtu číslo 5, pan Šoltes Není tady v tom případě paní Begin? Není tady paní Moretti. Děkuji, pane předsedající. Přes tuto eh, dohodu nad rozpočtem Eh, pro rok 2015. Musím říct, že se nejedná o rozpočet, který, bychom, který by nás nějak uspokojoval, ale rozhodli jsme se, že budeme hlasovat pro, abychom se zhostili své odpovědnosti tady italské předsednictví, paní eh, Gardia Jamal. Eh, I my si myslíme, že ty peníze prostě nejsou dostatečný. Zase se tady projevilo sobectví především Francie, Německa a Velké Británie uvnitř radě. Eh, parlament získal alespoň určitou náplast a také podpořil ty nejvýznamnější programy Erasmus a Horizont 2020, ale v následujících letech bude zapotřebí se především věnovat eh, takové eh, globální reformě eh, uplatňování rozpočtu. Malevič, děkuji. Já jsem hlasoval pro tento opravný rozpočet rok 2014, kde 46,9 miliard eur z mobilizovaných na pomoc Rakousku, Slovinsku a Chorvatsku vzhledem k přírodním katastrofám, které tyto země postihly 1,5 desetin miliard eur. To je výše škod a pouze za záplavy v Chorvatsku vedly k tomu, že muselo být přestěhováno mnoho e, osob a 289 tisí, milionů e, eur činí ztráty. Byly zmobilizovány další prostředky kolem 8 miliard eur z příslušného fondu, ale to nebude um, stačit pro vyřešení všech škod v Chorvatsku. Bude tady zapotřebí zmobilizovat eh, prostředky ještě z dalších fondů. Plenković. Niz prirodnih katastrofa pogodio je od poplava, potresa do ledenih oluja Italii. Děkuji, pane předsedající. Já musím říct, že Slovinsko, Chorvatsko, Řecko, eh, další země byly postiženi eh, řadou problémů v souvislosti s přírodními katastrofami. Byla zasažena infrastruktura v těchto zemích eh, a to jak a to mělo další dopad na škody jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Fond Solidarity zmírnil do značné míry problémy těchto států a proto je důležité, aby tento opravný rozpočet opravdu pomohl zmírnit eh, ty následky. U nás eh, to bude nepochybně velmi eh, vnímáno jako velká podpora a prostředky, které e, nám byly e, poskytnuty, pomohou e, vyřešit alespoň ty nejzásadnější problémy. Děkuji, pane předsedající. Chtěl jsem říct, že První instinkt legislativce eh, při takovéto eh, situaci je sahnout do portmonky. Tak to děláme. Eh, od, je to tak ale, že dáváme peníze někoho jiného a nemusíme si klást různé otázky. Já bych všem zde přítomným a dalším našim kolegům řekl asi tolik. Pokud máte takovéto špatné zprávy od vás doma, tak šahněte do vlastní kapsy dejte k dispozici vlastní prostředky a ne prostředky někoho e, cizího. E, jsou tady záplavy, ano. E, a já musím říct, že jsem byl velice hrdý na to, že jsem před několika týdny byl přítomen a že jsme s několika dalšími politiky mohli si vyhrnout rukávy a pomoci fyzickou prací Eh, je to možné činit i takovéto věci, eh, spíš než jenom eh, poskytovat cizí peníze, aby se to vyřešilo, aniž by člověk hnul prstem. Pedro Cartolini. Nemohu eh, povolovat eh, modré karty. Toto není rozprava, tady je pouze o vysvětlení hlasování. Takže stále zpráva DEPRE, opravný rozpočet číslo 7, pan Nekov. Děkuji, pane předsedo. Po záplavách, kterým došlo v Bulharsku v roce 2014, eh, eh, mnoho měst a obcí bylo postiženo také, tady byly desítky mrtvých. V mnoha vesnicích eh, byly zcela zničeny telekomunikační infrastruktury a také bylo zničeno mnoho domů. Víme, jaká je situace v Evropě. Musíme udělat hodně pro to, abychom se vrátili k normálnímu životu a abychom to umožnili mnoha lidem. Já jsem kontaktoval místní orgány, abych konstatoval, jaké škody byly napáchány. Dostal jsem údaje z více než 100 eh, obcí z 13 regionů, které takto byly postiženy a předal jsem to eh, také národním orgánům. Prostředky z Fondu Solidarity nám umožní obnovit veřejné infrastruktury v těch příslušných regionech, kde bydlí více než 3 miliony 300 tisíc bulharských občanů. Děkuji. Prosím, pan Džambaský. Vážení kolegové, podpořil jsem zprávu o opravném rozpočtu, aby bylo možné využít prostředky z Fondu Solidarity. Myslím, že ekonomická podpora poskytnutá Bulharsku je celkem zanedbatelná. Je eh, nespravedlivé, že členský stát, kde jde eh, o tak velké škody v mnoha milionech, dostane pouze 0,6 milionů. A, mm, je samozřejmě, eh, že nepostiženější země dostávají šestkrát méně než sousední země Srbsko, které není členem EU a přitom dostane 60 milionů na kompenzacích. Já jsem položil v listopadu tuto otázku Evropské komise. Chci zdůraznit, že tento mechanismus spíše než pomáhá, e, spíše diskriminuje těm ty nejpostiženější státy, konkrétně v našem případě Bulharsko. Domníváte se, že s tímto množstvím peněz e, e, napravíte, tedy z 10 miliony napravíte škody za více než 10 10 miliard, přitom je to eh, sever Bulharska, jeden z nejchudnějších, nejchudších regionů eh, v Evropě. A přitom necháváme lidi, aby si poradili sami. To není solidarita. I ova izmjena proračuna je jako važna Paní Maletič, prosím. Stává u iznosu od 80 milijuna eura, kako by se pomoglo Chorvatsku. 6 milionů euro by se dalo použít na pomoc Chorvatsku, Bulharsku a Srbsku po záplavách, které tyto země postihly v květnu to by znamenalo velice mnoho a dalo by se tím odstranit mnoho vzniklých škod. Právě také ale důležité pamatovat na to, že je potřeba vyčlenit peníze na eh, vybudování nějakých eh, preventivních opatření, preventivních infrastruktur proti záplavám, které čím dál častěji postihují EU. Jakým způsobem vynaložit více peněz z evropských fondů nebo z Evropské investiční banky? Kde najít takové zdroje eh, pro preventivní efektivní opatření, které by zabránily podobným katastrofám v budoucnosti. Kolega Plenkovič. Děkuji, pane předsedající. Opravný rozpočet 7 2014 je velice důležitý, protože jeho prostřednictvím budeme moci uvolnit peníze z, Fondu Solidarity a na pokrytí škod v Chorvatsku a Srbsku, které vznikly po záplavách. Budou, budou to peníze na obnovu veřejné i soukromé infrastruktury a také bydlení. I v Srbsku a v Bosně a Hercegovině je situace stejná. Tady tyto země byly postižené velice tvrdě a těžce, takže nejprve bylo potřeba provést posouzení škod, ty byly vyčísleny asi na 300 milionů euro, 9 milionů euro euro dostane eh, Chorvatsko jako pomoc, takže celková asistence eh, Chorvatsku bude asi 16,5 milionů euro. To je kompenzace, která trochu zmírní škody, eh, které v Chorvatsku vznikly. Děkuji. Pan Picula. Děkuji, pane předsedající. V roce 2002 e, došlo k záplavám, které vlastně vedly ke zřízení Fondu Solidarity a ta vyčleněná částka nebyla zamýšlena k tomu, aby pokryla všechny škody, přesto je to jakési potvrzení základního principu solidarity, která by měla vládnout v Evropské unii. Zároveň je ale důležité předcházet škodám pomocí preventivních opatření. Je zapotřebí zjišťovat, jakým způsobem dochází k záplavám eh, Evropy, v Evropě a jakým způsobem eh, se to potom řeší. Chorvatsko eh, už od roku 2003 3 mělo vynakládat 45 milionů kun ročně na prevence proti záplavám a ty přímé škody ovšem činí asi 300 milionů euro. Jak máme tyto náklady zvládnout? Tím, že eh, budeme více sázet na pre- preventivní opatření, abychom předešli velkým škodám. A já doufám, že této práci budeme moci přispět pomocí investic. Děkuji, já jsem hlasovala pro toto stanovisko, ale zároveň mi činí velké starosti eh, ty změny rozpočtu na rok 2014 a návrh na rok 2015. Chceme rozpočtovou disciplínu v členských státech a eh, přitom my sami jsme nuceni utrácet peníze, které nemáme. Tak to zkrátka je. Eh, evropské instituce se také chovají nezodpovědně. A jak potom má být Evropská unie důvěryhodná v očích občanů? Nemohli bychom trochu trochu uvést do pořádku také své finance. E, já jsem poslankyně za Chorvatsko a znám dobře ty oblasti, které byly postiženy květnovými zápladami, záplavami. Tam museli lidé odejít ze svých domovů a bydlí nyní v kontejnerech. A politické špičky e, tady jaksi nehrají tak velkou roli, protože ty e, se věnují abstraktním diskuzím, ale tyto, tyto lidé byli postiženi velice konkrétně a my jim musíme pomoct. A právě proto jsem hlasovala pro. Děkuji. Tak teď se přesuneme k novému návrhu rozpočtu. Slovo má pan Šoltes. Takže pan Moody. Děkuji, pane předsedající. V listopadu jsme hlasovali s kolegy, aby Evropská unie dělala víc v tom, v čem je opravdu dobrá a od té doby e, jsme e, viděli, jak se e, věci vyvinuly. Došlo k významnému pokroku. Bylo Eh, bylo možné ty úplně nejhorší eh, eh, úsporný, úsporné kroky rady nakonec zručit. Byly by to kroky, které by i v mém regionu vedly k velmi závažným negativním změnám. Nicméně vidíme, jak se na plenárních zasedání věci řeší. Jezdíme dále do Štrasburku, který je krásný, ale zase je to pro nás další další e, zbytečný výdej. My přitom chceme, abychom se e, zhostili své e, mezinárodní odpovědnosti vůči našim občanům a já se těším, že se nám to podaří právě díky tomuto rozpočtu na rok 2015. Lunes tady není, Gil rovněž ne. Paní Morety je na řadě, prosím. Děkuji, pane předsedo přes eh, naše hlasování pro eh, tento rozpočet si myslím, že musíme udělat mnohem více. Musíme si vzpomenout eh, na úsilí, které vyvinuli SAD, ale také je nutno říci, že rada vycházela z určitých výuzl, jako, je, jako jsou země, jako jsou Francie, Eh, Británie, Německo a podobně. Nicméně se nám podařilo něco získat eh, z hlediska závazku, eh, které chceme udržet, jako například programy Erasmus nebo Horizon 2020. Naše zaangažovanost zůstává neoslabená pro tady celý tento postup. Děkuji. 2015, la parola Zpráva o rozpočtu 2015, pan Kenichi. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že Evropa musí udělat více, ale přesto jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože závazky oproti předchozímu rozpočtu umožňují Eh, vytvořit další zdroje, i když nejsou dostatečné, pro některé oblasti, jako je třeba strategie Horizon 2020, pro větší zaměstnanost a eh, lepší růst Erasmus a Erasmus+, Plus, Horizon 2020, eh, konkurenceschopnost malých a středních podniků. To všechno znamená investice do budoucna a to ve prospěch občanů. Je to boj proti nezaměstnanosti. A to v době, kdy míra nezaměstnanosti zůstává příliš veliká, zejména u mladých v některých regionech. Myslím, že závazky, které na sebe vzal parlament v pravném rozpočtu 2014, je pozitivním vývojem pro další kontinuitu v působení EU tváří v tvář eh, nepředkolvádaným událostem, jako například těch 16 milionů eur, které byly tady vyčleněny. Děkuji. Eh, kolega Balco. Köszönöm a szót a jobbik magyarországi mozgalom. Děkuji. Jobbik eh, v Maďarsku. Jménem eh, členů eh, musím říci, že my jsme museli hlasovat proti tomuto návrhu, protože tento rozpočet opakuje stejné neoliberální principy, které už byly vyjádřeny v minulosti. Eh, většina odmítla všechny pozměňovací návrhy, které jsme předložili my, abychom změnili toto neoliberální zaměření. Sedmileté období je velice důležité. A je tady 4,4 poklesu v tom sedmiletém rozpočtu a 8,4 eh, pokles u eh, Fondu soudržnosti. To znamená, že země na okraji Ehm, mají stále větší a větší eh, rozdíl oproti ostatním regionům. Eh, to vlastně nenaplňuje závazek vyrovnávat eh, odlišnosti mezi těmito regiony. Děkuji, prosím, pan O za 2015. Děkuji, pane předsedající. shoda nad rozpočtem pro rok 2015 eh, vznikla během dohodovacího řízení. Já jsem to podpořila, protože bylo důležité, abychom hned od počátku roku byli schopni dostát svým závazkům, především uhradit faktury. Ale rozpočet na rok 2015 skutečně neřeší všechny problémy. My očekáváme, že instituce se budou více angažovat, aby tyto Eh, velice eh, palčivé věci řešili. V současné době eh, tady je k dispozici méně, než parlament navrhoval, což bylo 245 miliard a něco je převedeno na rok 2016, ale ono to opravdu nestačí. Od roku 2010 je hodně nezaplacených faktur a musíme se znovu zamyslet nad způsobem, jak se to bude řešit. Děkuji. Děkuji. Zdá se, že e, rok od roku členské státy věnují čím dál více pozornosti tomu, jaká je úroveň nákladů Evropské unie a ignorují kontext. Já si ale myslím, že e, tyto dvě strany mince spolu neodmyslitelně souvisí a my bychom měli více zkoumat ten obsah. Pokud by se nám povedlo využít evropský rozpočet na ty oblasti, kde náklady na evropské úrovni jsou myslitelné, tak bychom vytvořili úspory na národní úrovni úrovni, tím, že bychom se vyhnuli duplikacím. A, takže e, na, na tom se určitě všichni shodnou, že evropský rozpočet je v tomto smyslu užitečný. A myslím si, že e, ten nárůst e, kapitoly výzkumu a vývoje jasně ukazuje, že sloučení zdrojů vede k lepším výsledkům to je, myslím si, dobrý příklad a je potřeba ho často eh, citovat v našich, dom, v našich domácích debatách, v neposlední řadě v mé zemi. Paní Harkin. Děkuji. Já jsem hlasovala eh, pro rozpočet na rok 2015 a tak jako mnozí další v tomto parlamentu eh, mám ráda co největší rozpočty, nicméně jde o peníze daňových poplatníků. Já jsem hlasovala proti pozměňovací návrhu 4, který chtěl zdvojnásobit současné částky, eh, což by vedlo ke zvýšení příspěvků s největším HDP. Nicméně Irsko, které je zatížené dluhem, má šestý největší HDP z celé 28 a zkrátka si nemůžeme dovolit zvýšení zvýšit naše členské příspěvky. Takže musíme si dávat pozor na to, co tady vlastně požadujeme. Hlasovala jsem také pro, tu, eh, pro návrh 5, přestože podpor, potřebujeme podporovat členské státy. To už ale děláme prostřednictvím sociálního fondu, fondu soutržnosti společné zemědělské politiky a horizontu 2020 a víc už toho z toho rozpočtu nezvládneme. Leda, že bychom snížili eh, prostředky na některé z těchto fondů. Eh, jako tu řekli už mnozí, musíme se zabývat tím, jak účinně a efektivně vynakládáme peníze peníze, místo abychom neustále chtěli po občanech víc a víc. A v téměř všech případech si to občané už nemůžou dovolit. Dostáváme se k návrhu usnesení eh, pro eh, strategii vnitřní bezpečnosti a slovo má Laura Ferrara. Pane předsedající, děkuji. Evropa musí učinit maximum pro to, aby zajistila bezpečnost svým občanům a víme, že tady je naše bezpečnost a naše společnost ohrožena řadou velkých výzev. Já si velmi vážím úsilí Evropské unie e, tyto výzvy řešit, nicméně přesto všechno musíme tady určité věci nazvat pravým jménem. Jedná se o rostoucí jev na našem e, e, kontinentu, je to nárůst korupce, co mám na mysli a objevují se tady různá eh, kriminální eh, hnutí, hnutí různých mafií. Je třeba eh, se k tomu postavit čelem a zajistit globální přístup v boji proti tomuto jevu. Musíme přijmout všechna legislativní opatření, včetně samozřejmě v první řadě konfiskování příjmu ze zločinu a Eh, postiho a postihovat eh, organizovaný zločin tak, abychom byli efektivnější v těchto záležitostech. Slovo má pan poslanec Kiniči. Mikrofon. Eh, paní poslankyně, do mikrofonu, prosím. No děkuji, pane předsedo. V usnesení se říká, že svoboda, demokracie a spravedlnost jsou cíle, které musíme plnit společně. Ne vždycky byly dodrženy tyto základní principy. Musíme mít aktivní, efektivní strategii, která bude podléhat právní ochraně. Především ovšem tato strategie musí být efektivní. Očekáváme sdělení komise o nové strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Máme zde určité priority obsaženy v tomto usnesení. Boj proti obchodování s lidmi, s organizovanou zločinností a korupcí. Je třeba také posílit spolupráci mezi státy a mezi agenturami Evropské unie ve věcech trestních. Musíme mít společné vyšetřovací týmy a musíme také zlepšit šíření důležitých informací, pokud jde o informace, které budou brzy předmětem směrnici o ochraně osobních údajů. V tomto smyslu jsem podpořila usnesení. Non vedo in aula Vidím, že pan Doc tady není, takže můžeme přistoupit eh, k rezoluci o palestinském státu. Slovo má pan Forenca. Paní Forenca. Pane předsedo, já si myslím, že toto je velmi důležitý den pro tento parlament a doufáme, že to bude také okamžik radikální změny, pokud jde o palestinský odpor a palestinský lid. Uznání palestinského státu je důležitým krokem pro mírový proces, pro bezpečnost a spravedlnost pro oba státy nebo oba národy. 135 států už uznalo palestinský stát. Já vyzývám všechny kolegy a kolegyně, aby se vydali na tato území, kde budou moci na vlastní oči vidět, jaké škody napáchala válka i v posledních měsících. Palestinci vždycky žádali Evropskou unii, aby se hrála roli prostředníka, jinou roli než USA. Já doufám, že toto usnesení je krokem tímto směrem. Opravdu doufám, že toto bude důležitý okamžik, aby Evropská unie skutečně bojovala za mír a bezpečnost pro oba národy. Slovo má pan poslanec Valina, není tady, takže Anderson. Také není. Děkuji. Já jsem hlasovala pro návrh usnesení, protože to je podle mě zásadní krok správným směrem. Uznání palestinského státu, národa eh, a jeho hranic je Eh, mezinárodní eh, závazek, který by mohl zlepšit situaci, podobně jako tomu bylo eh, v případě Severního Irska. Je potřeba se vrátit k hranicím z roku 1967 a Jeruzalém by měl být palestinským hlavním městem. Palestinský lid má právo na sebeurčení a to je zakotveno mezinárodních eh, rezolucích, a to už více než 60 let. Sinn Féin chce, aby všechny strany se zdržely kroků, které by mohly podkopat udržitelnost eh, řešení v podobě dvou států. Je potřeba zastavit budování osad, je potřeba strhnout eh, zeď a domluvit se na ochraně svatých míst. Děkuji. Onorevole Carti. Pan Karty. Já jsem společně se svými kolegy podpořil toto usnesení o uznání palestinského státu. Je to velmi vítaný první krok tohoto parlamentu. Ale členské státy a Evropská unie jako taková by měly udělat mnohem více a podpořit palestinský lid a zajistit, aby nejenom palestinský stát byl uznán, ale aby se z něj stal funkční a udržitelný stát. Letos eh, v létě došlo k eh, brutálním útokům na Gazu ze strany Izraele a některé členské státy uznaly Palestinu a je potřeba, abychom se postarali, aby už těmto útokům nedocházelo. Měli bychom vyvinout tlak na Izrael, protože ten nedodržuje mezinárodní právo, což je nepřijatelné. Teď jsme udělali první krok, ale je to pouze velmi malý krok a musíme to udělat ještě mnohem více. A la parola l'onorevole Sebastia. A slovo má pan Sebastián. Děkuji, pane předsedo. Toto není ideální řešení. Chybí nám například jasné odsouzení neustálého porušování mezinárodního práva ze strany Izraele. Nicméně hlasovali jsme pro toto usnesení s určitými iluzemi. Kvůli koncensu, který toto usnesení vyvolalo a hlavně proto, že bez jakýchkoliv podmínek uznává vůli tohoto parlamentu, vůli evropských občanů podpořit budování palestinského státu. Uznává potřebu a právo palestinského lidu na vytvoření moderního státu, který bude uznáván na mezinárodním poli, aby se tím zajistil blahobyt, sociální spravedlnost a budoucnost tohoto národa. Kromě toho se Evropa znovu staví do první linie na mezinárodním poli. Evropa se zapojuje do tohoto mírového procesu, kde už nás dlouho nikdo neposlouchal a teď konečně zase slyšet náš hlas. A nyní má slovo paní Šojdrová. se omlouvám ale děkuji pane místopředsedo udělení slova. chtěla bych se vyjádřit eh, proč jsem nepodpořila eh, rezoluci eh, která se týká procesu uznání palestinského státu. uznání palestinského státu považuji za možné a žádoucí pouze jako výsledek oboustranné dohody tedy společné dohody izraele a palestiny a jako výsledek mírového procesu. usnesení které bylo schváleno není takto jednoznačné a může být proto vykládáno různě a tedy i zneužito. to považuji za riziko zejména v době kdy v izraeli probíhá volební kampaň proto jsem z těchto důvodů toto usnesení nemohla podpořit. děkuji za pozornost. A nyní má slovo paní poslankyně Besera, ta tady není, takže slovo má pan Skřipek. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Hlasovali jsme pro uznání palestinského státu, i když si myslím, že eh, to, ta forma dvou států může být eh, řešením. Musel jsem hlasovat proti z následujících důvodů. Jedná se totiž o porušení druhé dohody z Osla článku 16.7, kde je řešeno, řečeno, že tyto strany neudělají nic, jednostraného, než bude něco dojednáno. EU toto podepsala jako svědek, takže myslíme si, že bychom se měli držet této dohody. Kromě toho uznání palestinského státu může znamenat, že de facto uznáváme teroristickou organizaci Hamásu. Dnes se mi dostal do ruky, dostal do ruky tiskové prohlášení v tom smyslu, že eh, může být stažena teroristická organizace Hamasu z, se eh, seznamu z procesních důvodů, což se mi zdá podivné. Kromě toho si myslím, že to dnešní uznání bude další bariérou mírovým jednáním. To prohlášení eh, hovoří o zásadovém uznání, ale všichni to budou chápat jako plnoprávné uznání. Myslím si, že pro Palestinu a Izrael to bude spíš krok zpět. Pan Šoltes. Chvále za besedo, gospod předsednik. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie po celou svou historii se snažila podporovat mírové řešení konfliktu mezi Palestinou a Izraelem a snažila se najít to nejlepší řešení, které by ukončilo každodenní násilí. Snaží se o to už několik desetiletí. Evropský parlament už v roce 2012 schválil usnesení, podle kterého je mírový dialog jedinou cestou, která povede k dlouhodobému řešení konfliktu. Dnes slyšíme i důvody, eh, které hovoří proti uznání Palestiny jakožto nezávislého státu. Ale kdyby eh, jenom to uznání bylo překážkou míru, tak už by přece mír byl uzavřen eh, dávno. Tak proto jsem toto usnesení podpořil. Myslím si, že v 21. století je to jediná rozumná cesta k řešení tohoto konfliktu. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi ráda, že dnes Evropský parlament velkou většinu eh, eh, schválil uznání eh, palestinského státu. Já jsem ráda, že tam je také odkaz na hlasování Jirského parlamentu. Takže konečně máme společný postoj tohoto parlamentu, který odráží různé citlivé aspekty kolem tohoto tématu. Hlasovali proto liberálové, konzervativci, lidovci, socialisté. Samozřejmě, že určité rozpory tady jsou, ale eh, celkově za to je to společná dohoda všech. To hlasování je samozřejmě jen symbolické, ale myslím si, že to odráží celkový postoj parlamentu k uznání palestinského státu a také eh, to na základě řešení podobě dvou států. Eh, a hranic roku 67, tam je také proti rozšiřování izraelských osad. Izrael potřebuje bezpečnost, palestinci potřebují své vlastní hranice ve svém hlavním státě a já doufám, že ten dnešní krok se hraje malou roli při eh, eh, budování míru v tomto regionu. Paní Auken nevidím v sále, takže slovo má pan poslanec Picula. zajedničku rezoluciju europskog parlamenta o principijelnom priznanju palestinske državnosti usnesení Evropského parlamentu o uznání palestinského státu je považováno za první krok v historickém procesu a ne pokus o relativizaci historie. Podpořili to všechny hlavní politické skupiny, které se ovšem liší v tom, jak vyřešit situaci. Konflikty v této části světa, eh, zejména eh, v tomto roce, eh, měly tragické důsledky. Já si myslím, že je to jeden z kroků k udržitelnému řešení. Jeden izraelský politik řekl, že Izrael by se neměl vyčerpávat při hledání dokonalého partnera. A my očekáváme od palestinských zástupců, že přivítají eh, přijetí to, tohoto usnesení a začnou pracovat eh, na mírovém procesu. Pan Boj, paní Boylan? Já jsem eh, ráda, že jsem dnes mohla hlasovat pro toto usnesení. Je to klíčový krok v uznání palestinského státu. Už to bylo dlouho na čase. Je to součást širšího hnutí v Evropě na podporu palestinského státu. Irsko se připojilo eh, tím, že bylo přijato, eh, byl přijata, přijat návrh Sinn Fein, že palestinci mají právo na sebeurčení a že je potřeba uznat palestinský stát. Izraelské kroky, jako ta nedávná válka v Gaze a nelegální rozšiřování izraelských osad na západním břehu, mají drtivý dopad na pokračování rozhovoru. Je potřeba, abychom eh, ještě více podpořili vytvoření palestinského státu, to by mělo vyznat, vyslat silný signál, že je potřeba, aby byl zahájen smysluplný mírový proces. Honorevole Zani. Pan Sani. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Bár kétségtelen nagyon nagy arányban fogadta el. Děkuji, pane předsedo. Nejsou pochybnosti o tom, že toto usnesení bylo přijato velkou většinou ale je důležité si uvědomit, že eh, někteří se zdrželi hlasování, jako jsem byl například já. A to proto, že jsem chtěl dát najevo, že mám určitý problém s některými částmi toho usnesení, například s těmi dopady, které to uznání může mít. Myslím si, že je nejdůležitější, aby Evropská unie měla mnohem rozhodnější a výraznější roli v eh, organizaci těch mírových eh, rozhovorů, které by měly vést k řešení podobě dvou států a k dlouhodobému míru. Myslím si, že úsilí eh, vysoké představitelky Mogherini se zasluhují naší podpory. Bude se vyžadovat spolupráce všech institucí a také členských států. Uznání Palestiny jednostranným eh, způsobem by podle mě mohlo ohrozit a spozdit mírový proces. To uznání by měl považovat za pouhý nástroj a ne za cíl sám o sobě. N'ayons pas... C'est bon là? Super. Chers collègues... Vážení kolegové,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 pokud jde o to uznání, mnozí se už měsíc snažili bránit tomuto hlasování, euroskeptici a konzervativci. Chtěli by, aby Evropský parlament prostě se zase nezapojil do historie, ale ne. Evropa tady má své místo, musí eh, se snažit o mír a teď to říká černé na bílém. Samozřejmě v tom usnesení jsou nedostatky, například se neodsuzuje izraelská kolonizace, která je předtím, přitom hlavní překážkou míru a řešení formou dvou států. Doufám, že Rada bezpečnosti OSN, která se brzy má e, vyjádřit k rezoluci, podle níž by e, osady měly být vyklizeny do roku 2016, bude mít také odvahu říci konec. Nicméně můžeme být hrdí na to, že jsme se připojili k dalším národním parlamentům v Evropské unii, které také e, požadují uznání palestinského státu a vyjádřili se tak v posledních týdnech. Dnes naši palestinští přátelé a izraelští přátelé vědí, vědí, že stojíme po jejich boku. Doufám, že tento závan naděje přicházející z Evropy také přispěje k vytvoření palestinského státu, po kterém už dlouho volají. Honorable Gil. Pan Gil. Thank you. Děkuji. UKIP je pro řešení podobě dvou států a já osobně si myslím, že uznání Palestiny by usnadnilo mezinárodnímu společenství eh, vytvoření nebo eh, prosazení eh, řešení podobě dvou států. Já doufám, že Palestina jednoho dne bude uznána, ale dnes jsme měli hlasovat o usnesení, kde by ty zásadní kroky měla provést Evropská komise. A já nevěřím v kroky Evropské komise. Podívejme se, co způsobila Jugoslávii, na Ukrajině nebo v Syrii. Evropský imperialismus je destruktivní a destabilizující silou ve světě a já nemůžu hlasovat na podporu. Měli bychom si uvědomit, že uznávání státu je samo o sobě příkladem státnosti. Můj kolega James Carver položil otázku komisi týkající se eh, uznání Somalilandu. A komise ve své odpovědi potvrdila, že Evropská unie nemá kompetence uznávat státy. A z toho důvodu se nevedu představit jakoukoliv žádost, aby Evropská unie jednala, jako kdyby eh, to bylo možné. Děkuji. La parola all'onorevole... A nyní má slovo pan Zdechovský. Grazie, presidente, grazie per la pr- uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, jak jste hezky vyslovil mé jméno. že tuto rezoluci nepodpořím protože její text v současné podobě nic neřeší a dnešní rozhodnutí evropského parlamentu považuji za velmi chybné. s ohledem na to co jsem již dříve řekl si myslím že opět tady zaznívají antisemitské a antiizraelské názory a myslím si že tato rezoluce nepomůže ke klidu na palestinsko izraelském území. Honorable Demesmaker. Pan Demesmaker. Mijn eh, partij n va heeft deze resolutie gesteund. En voor ons staan twee zaken voorop als het gaat eh, over de discussie. Moje strana má za to, že v kontextu diskuse o Palestině jako státu jsou důležité dva prvky. Je to totiž diskuse, která je příliš složitá, aby bylo možno vést ji jen v černobílých barvách. Cesta k palestinskému státu musí jít eh, cestou diplomacie. My podporujeme řešení dvou států, v zásadě pokud ale půjde ruku v ruce s mírovými jednáními mezi izraelským státem a palestinskou samozprávou, aby bylo možné uznat stát v ideálním okamžiku. Tento moment musí být vybrán na základě těchto prvků. Je třeba aby pokračoval dialog, aby Palestina měla možnost vyjádřit se ke svému území v hranicích z roku 67. Pouze tak vyřešíme trvale udržitelnou bázi pro vyřešení tohoto konfliktu. Hlasovala jsem za ovu rezoluci, održ... Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro eh, tento návrh usnesení a to proto, že odráží eh, postoj EPP Hovoří se tam o e, řešení v podobě dvou států, o mírových rozhovorech a jde o to, aby také palestinský stát mohl e, dlouhodobě e, fungovat a také tady odmítáme působení teroristických organizací, které potlačují práva, včetně těch náboženských. Hamas stojí cestě v míru, stejně tak jako útoky a využívání eh, vlastních občanů jako štítu je také nesprávné, to musí skončit a správný postoj by eh, měl vydláždit cestu mírovým rozhovorům. Stejně tak musíme eh, umožnit humanitárním organizacím přístup do Palestiny v souladu s ženevskými umluvami a snažit se podpořit znovu obnovení mírových rozhovorů, které by měly vést zajištění bezpečnosti pro Izrael a vytvoření palestinského státu. Pouze tímto způsobem je možné vytvořit udržitelný mír. je zcela nepochybně chyba. je to chyba ze dvou důvodů za prvé, evropský parlament opět strká nos do něčeho do čeho mu nic není. Eh, bohužel je to tak že evropský parlament eh, nemá žádné pravomoci ani evropská komise nemá žádné pravomoci k uznávání jednotlivých států a je to tak citlivá a delikátní záležitost eh, že my všichni víme že pozice jednotlivých členských států evropské unie se liší a jestliže evropský parlament necitlivě se to snaží zažehlit do nějaké jedné šablony pak tím dělá chybu a zbytečně skutečně eh, toto citlivé téma exponuje. a za druhé se obávám že to dnešní hlasování může povzbudit i radikální elementy na palestinské straně. jestliže dnes evropský soudní dvůr vyňal byť třeba dočasně hamás ze seznamu teroristických organizací pak v kombinaci s naším dnešním hlasováním to může působit jako podpora těch sil které my podporovat nechceme a neměli bychom tedy těch které se neštítí násilí a terorismu. a proto je to podle mého názoru velká chyba. No no paní dodds tady není pan brok nám to podal písemně takže slovo má paní atkinson. já jsem podpořila řešení dvou států stejně jako moje straně ale jak můžeme uznat státnost jednoho státu palestiny když nemáme jurisdikci, abychom to mohli udělat. Měli byste přestat eh, ničit mou zemi, protože takto se rozšiřuje toto ničení i přes vaše hranice, když na to nemáte žádné právo. Pan Seymour. Eh, já se nebudu omlouvat za to že zopakuji to co už říkali další kolegové. nigel farage požádal o technickou poznámku psal také že eu nemá žádnou pravomoc uznávat e, státy a zdá se že nic takového se nestalo. pravá ruka neví co dělá levá. zdá se tedy že cokoliv napíše evropská unie nemá žádnou váhu. já si myslím že tomu tak ve skutečnosti je. James. Paní James. Uznání palestinského státu to bylo velice emocionální téma. Možná by ta snaha byla chválihodná, ale ten proces je velice nedostatečný a proto jsem se zdržela hlasování. Nemohla jsem podpořit návrh, když EU proto nemá žádné dohodnuté pravomoci a tedy ani autoritu. Vměšování EU by znovu mohlo podkopat a nikoli podpořit snahy řešit konflikty v této oblasti a mohl by tedy naopak zvýšit napětí. Zpětné odůvodňování tohoto usnesení to je nepřijatelná věc, protože to je zavádějící pro občany a zvyšuje to naděje palestinců, eh, které a tento přístup je eh, tedy velice špatný. Já jsem se zdržel hlasování, byla to moje volba a stojím si za ní. Děkuji. Honorable Coburn. Pan Coburn. Pane předsedo, já jsem hlasoval proti palestinskému státu, protože jeho uznání nespadá do kompetencí tohoto parlamentu. 3. října Evropská komise poslala mému kolegovi eh, Jamesi Carverovi eh, vysvětlení, proč Evropská unie nemůže uznat eh, Somaliland nebo jakýkoliv jiný stát, protože to je pouze výsadou Eh, ostatních svrchovaných států. A proto toto uznání palestinského státu je nezákonné. A Evropská komise to sama přiznala písemně. Eh, mělo se tedy hlasovat proti. Uznání Palestiny by mělo být ponecháno na národních státech nebo na OSN. My jsme také v Británii nehlasovali pro eh, evropský stát, pouze pro obchodní blok. Pontius Pilát by to také nemohl eh, vyřešit ani ukřižováním. A proto se ptám, jak si může parlament myslet, že to vyřešit může. Parlament by se měl zaměřit na řešení deficitu a krachující Evropskou unii, spíše než se snažit řešit věci, nad kterými nemá žádnou pravomoc. Pokud jde o mé kompetence, já jsem četl text usnesení. A chci vám říci, že já jsem ten text četl. A bylo to velmi jasné, nebylo tam žádné efektivní uznání, je to podpora k uznání, takže je to politický dokument, který nemá žádný legislativní dopad. Je to, já odpovídám, já odpovídám. Tím jsem skončil. Dobře, pokračujeme v rozpravě a přistoupíme k ocelářství. A promiňte ještě, omlouvám se, pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Po 67 letech eh, utrpení a mm, eh, násilí jeden z nejkrvavějších eh, konfliktů je pořád ještě otevřenou ránou na středním východě. my jsme si vědomi toho že toto usnesení je velmi daleko tomu aby mohlo být ukončením celého tohoto procesu. Já jsem ráda, že velká většina tohoto parlamentu konečně vyjasnila rozdíl mezi uznáním, které je věcí členských států, ale musí to být harmonické uznání, ne nějaká kakofonie hlasů. Musí to být sbor eh, našich hlasů a to bude práce vysoké představitelky Mogherini. A potom tady jsme rozlišili mezi mírovým procesem, kde budeme sloužit jako prostředníci. Budování palestinského státu, které by zaručilo spravedlnost a mír mezi oběma národy, které by přineslo sociální spravedlnost, tak toto uznání bude pouze fíkovým listem, abychom si mohli očistit své svědomí za poslední desetiletí peníze určitě nestačí musíme ale zabránit tomu aby se neprosadil extremismus jak v palestině tak eh, v izraeli. nesmíme zapomínat na naši zodpovědnost. Děkuji a nyní přistoupíme k návrhu usnesení o ocelářství a slovo má pan, paní Forenza. Perfetto, grazie. Grazie Presidente, come sapete la... Děkuji, pane předsedo. Jak víte, otázka ocele. To je věc, která nám velmi leží na srdci. I kvůli současným událostem v italském hutnictví, například v Tarantu, v Terni. My jsme přispěli k diskusi v tomto parlamentu. Když se diskutovalo o ocelářství, předložili jsme také žádost, která se odrážela od té problematiky Terny. Vedli jsme dialog s pracovníky, kteří přijeli i do Bruselu a do Štrasburku. Pracovali jsme také na vylepšení společného textu, pod který jsme se nakonec nepodepsali, protože se zdá, že zasazuje ocelářství do kontextu investičního balíčku Junckera a do ideologie konkurence schopnosti v Evropě i mimo ní, kterou my nepodporujeme. My si myslíme, že ocelářství musí být zachováno jako strategický prvek výroby pro Evropu. Myslíme si ale, že je důležité bojovat proti sociálnímu dumpingu, environmentálnímu dumpingu a že je třeba provádět ekologické úpravy v takových oblastech, jako je třeba Taranto, protože tam dochází k produkci karcinogenů. Děkuji, slovo má paní Kirton Darling. Um, Děkuji. Já pocházím z Middlesbrough, ocelářského města, kde Eh, tisíce lidí pracují ve velmi eh, energeticky náročných odvětvích. V roce 2020 eh, naše město bojovalo za budoucnost celářství. Nešlo jenom o to, jak zachovat naši průmyslovou bázi, ale také jsme bojovali o to, abychom mohli modernizovat zařízení, aby bylo ekologičtější, aby celý tento průmysl měl dlouhodobou budoucnost bylo nám jasné, že musíme mít nízkou uhlíkovou ocel. E, město například e, se tehdy dohodlo na vytvoření klastru, který by měl vést k ukládání uhlíku, vytvoření 4000 pracovních míst a dalších mnoho nepřímo. Já jsem e, spolu podepsala a hlasovala pro toto usnesení, protože tím vyzýváme členské státy a komisy, aby se spojili eh, s ocelářským průmyslem a konečně vytvořili eh, akční plán na záchranu tohoto odvětví. Než dám slovo paní Jufrida, tak bych vás rád informoval, že vysvětlení hlasování, pokud o situaci ve Středomoří, proběhne zítra po hlasování, protože ve 14.45 musím přerušit zasedání, aby se dala připravit eh, místnost na pokračování zasedání v 15 hodin. Slovo má paní Jufrida. Děkuji, pane předsedo. Ocelářství v Evropě sehrává zásadní roli a je životně důležitý pro celou řadu členských států. Je tedy správné, že je prioritou průmyslové politiky. A rozměry ocelářství a také počet zaměstnaných eh, pracovníků je staví na důležitou pozici. 300 tisíc přímých pracovních míst je tedy nutné hovořit o trzích, o konkurenci, o poptávce, o vývozu, dovozu. Ale ještě důležitější a možná prioritní je hovořit o ochraně a sociální zodpovědnosti. Vše, co funguje v okamžiku krize v průmyslu, to vše nemohou zaplatit pracovníci. Restrukturalizace, technologický rozvoj, delokalizace, to vše nemůže tížit naše pracovníky. Naším úkolem, pane předsedo, je zaručit, aby komise nikdy nezapomínala, když pracuje na průmyslových tématech, na sociální dialog. Děkuji. Děkuji. O to jsem se snažil, když jsem byl komisařem pro průmysl. V té době jsme realizovali ocelářský plán, také za přispění odboru. Slovo má paní Kapel. Děkuji, pane předsedo. V posledních eh, letech eh, přešlo více než 40 tisíc lidí v evropském ocelářském sektoru o pracovní místo A další jsou ohrožena. Pokud můžeme věřit eh, řediteli největšího rakouského osářského podniku Westalpin. Jehož produkce se přesouvá do Spojených států. A on jako hlavní důvod toho přesunu eh, jmenoval vysoké náklady na energie, vysoké ekologické náklady a také chybějící reforma eh, vlády. Zmiňoval se také o eh, velmi vysokých povolenkách na CO2, protože to by pro tento podnik mohlo znamenat 32 milionů euro ročně eh, v roce 2020. To vede k tomu, um, že postupně společnosti přesouvají svou produkci mimo Evropu, zatímco ve Spojených státech se hodně investuje do udržení průmyslové produkce, existuje systém pobídek, v Evropě nic takového není a proto dochází, nebo se odehrává deindustrializace. Proto jsem podpořil dnešní usnesení od obsahanství EU, protože tam je požadavek na vytvoření akčního plánu pro to prostředí, aby Evropa znovu začala reindustrializovat. Paní Arnatu. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, zase tady vidíme výsledek dobrých úmyslů bruselské technokracie Hutnictví zvláště ve Francii ve velkých problémech továrny se zavírají a těch pár podniků, které přežívá, se dostává do rukou indických nebo čínských konglomerátů. Ve Francii eh, za 30 let spadla produkce o 40%, přestože zároveň se zvyšuje poptávka. To je přímý důsledek politiky Bruselu posledních desetiletích. To je politika eh, vlastně odstraňování celní ochrany a zcela volného obchodu eh, opatření Bruselu eh, se snaží vlastně zachránit potápějící se loď, ale je to na úkor stovek tisíc zaměstnanců hutnictví, kteří přišli o práci v posledních 30 letech. Je třeba, aby se konečně vedla politika ve prospěch lidí a nikoli ve prospěch vysokých financí a kapitálu. Zdá se mi, že pan Gazbara zde není, takže pan Bilde také na. Slovo má paní Griffin. Thank you. Děkuji. Já pevně věřím tomu, že hospodářské oživení závisí na eh, výkonem eh, průmyslu. Evropské ocelářství musí být udržitelné a ziskové. Spolupodepsala jsem toto usnesení, které žádá komisi, aby podpořila průmyslovou produkci ve všech členských států, ve státech, tak, aby se zachránilo hodně pracovních míst v EU. Komise musí chránit sociální i ekologické normy v celé Evropské unii a musí spolupracovat se sociálními partnery. Komise také musí mít na paměti naléhavou potřebu rozvíjet dekarbonizovanou ekonomiku. Musí nabízet různé pobídky a technologie, včetně ukládání uhlíku. A proto vyzýváme Evropskou komisi, aby se zaměřila na čisté technologie a produkty a stanovování cílů, které by měly vést k vytvoření kvalifikovaných míst. Tiene la palabra... Nyní má slovo paní Lucas Bermecho. Děkuji, pane předsedo. My jsme hájili usnesení GUE, protože se domníváme, že ta závažná situace v evropském ocelářství je výsledek toho, že se průmysl prodává té nejlepší nabídce a vůbec se nevnímá eh, konkurenceschopnost, tak jak to tvrdí většinové skupiny ve Španělsku. Eh, tyto podniky eh, jsou dnes ohroženy delokalizací ze strany velkých nadnárodních společností. Ty potom mají velice tvrdé politiky a EU to jenom vyostřuje. Evropa vůbec nic nedělá s tím, jak se chovají velké energetické a finanční oligopoly. Navíc eh, vlastně ovlivňuje konkurenci mezi členskými státy a teď se stává, že výroba s největší přidanou hodnotou se soustředí v, jen, v několika evropských regionech. Myslíme si, že je třeba, aby veřejný sektor znovu převzal strategická odvětví, je třeba vytvořit program investic a veřejné podpory tak, aby se zachovala zaměstnanost v dynamickém a efektivním sektoru, jako je španělské hutnictví. Také chci vyjádřit solidaritu s pracovníky, kteří Eh, působí v ThyssenKrupp v Alkoe, kteří v současnosti bojují za svou práci, za svou budoucnost a za budoucnost tohoto průmyslu. Děkuji. La parola Roli Děkuji, slovo má paní Kiniči. Děkuji, pane předsedo. Ocelářství bylo vždycky v Evropě jedním z nejdůležitějších strategických hospodářských odvětví a je bezpochybná centrální role, kterou sehrálo toto odvětví v minulosti a kterou sehrává i dnes pro růst a ekonomické oživení. Nicméně toto odvětví téměř ve všech zemích EU prochází obtížným obdobím. Toto usnesení žádá Evropskou komisi, aby přijala opatření a přizpůsobila politiky pro oživení tohoto sektoru, aby byl konkurenceschopný a aby se zabránilo tomu, že dopady prodloužené krize povedou k delokalizaci podniků v tomto odvětví. Požadujeme specifický plán pro ocel, který se zaměří především na bezpečnost pracovníků a ochranu životního prostředí a balíček finančních nástrojů, které by umožnily tomuto odvětví vrátit se k tomu, že budou sehrávat zásadní roli a budou konkurenceschopné na mezinárodním poli. Proto jsem hlasovala pro. Děkuji. A jako poslední vystoupí paní Spiraky. Děkuji, pane předsedající Hlasovala jsem pro tento návrh usnesení, protože chci podpořit pracovní místa, která vznikají v hutnictví v Evropě, v Řecku, v oblasti Soluně i jinde v Řecku. Podle oficiálních čísel celková výroba v roce 2012 klesla o 58% v porovnání s obdobím před pěti lety. Pokud to srovnáme s obdobím před hospodářskou krizí, domácí poptávka klesla o 82%. Dostali jsme se na úroveň z roku 1962, zatímco eh, vývoz eh, ocele byl, ocele byl snížen o 59% mezi lety 2009 a 2014. Zároveň dluhy ocelářství u banka překračují miliardu eur. To je dramatická situace pro zaměstnance v tomto sektoru a proto si myslím, že je důležité udělat všechno proto, aby také klesly energetické náklady a aby se zmenšila ta propast mezi náklady, které jsou placeny za energie v členských státech, musíme dosáhnout toho, abychom měli obchodní značku pro spravedlivý obchod v oblasti energetiky v Evropě. Děkuji a teď přerušuji zasedání do 15 hodin.